nemá negativní aspekty. A předávám slovo kolegyně Jenčerové. Um, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat za veškeré příspěvky, názory. Je tady celá řada zajímavých myšlenek, které zazněly. Jsme oba velice vděční za veškeré příspěvky, které nás povedou k dalším krokům v naší zprávě a zcela jistě je důležité, že máme možno se neustále informovat, vzdělávat, čili to bude důležité také pro další rozvoj energetického společenství. Ráda bych odpověděla na tři otázky, které nanesl pán Turmes. Například eh, otázka určité hierarchie, která se objevuje v, v evropské politice nakládání s odpadem, což nám přijde velice cené, pokud chceme mít eh, centralizaci a decentralizaci, tak musíme mít určitou hierarchii norem, které povedou ke konkrétním krokům. Je tady takzvaná slavná eh, Meronyho doktrína, což je starý judikát, kdy soud varoval před eh, nadměrnou eh, delegací pravomocí regulačním orgánům. Bylo to velice striktně interpretováno a také to formovalo tu novou regulační agenturu. Podle mého názoru ten judikát byl příliš přísný, mělo by se to možná revidovat a tato nová smlouva by mohla nabídnout určitou výhodu. protože tato doktrína vedla k velkým politickým právním omezením. A poslední otázka se týkala, jakým způsobem můžeme zvýšit eh, naši váhu, co se týče nákupu zemního plynu a jednotlivých smluv. Ano, chtěli bychom uchovat solidaritu mezi kupujícími, aniž abychom porušovali zákon hospodářské soutěže, ale myšlenka je, abychom si ponechali lepší, silnější váhu, silnější pozici, hlavně co se týče výměny informací mezi jednotlivými společnostmi, které vyjednávají s jedním dodavatelem. Měli bychom takto vytvořit společnou platformu. Pochopitelně tyto věci ale musí být dále propracovány, potřebují další informace, ale veškeré informace z vaší, z vaší strany velice uvítáme. Děkuji za vysvětlení a pokud eh, ještě máte nějaké krátké otázky, můžete zvednout modrou kartičku, ano, tamhle ještě další kolega. Můžeme mít ještě další tři, čtyři otázky. Je to vždy na 30 vteřin. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Michel Vra, Valonský parlament Belgie a také jsem z výboru regionu. Já vám velice děkuji za zorganizování eh, těchto dnů a děkuji také expertům. Já sdílím jejich názor. Evropa potřebuje eh, takovou, takové společenství v oblasti energetiky. Eh, to by určitě dalo Evropě nový, nový dech, druhý dech, nový dech. A Eh, je to takový sen. Cesta k tomu bude asi dlouhá, ale je třeba už naznačovat směr. Eh, takové společenství, o kterém hovoříte, by ovšem mohlo vzniknout pouze v případě, že se s touto myšlenkou stotožní eh, veřejné mínění. A veřej, regionální dimenze by tady byla velice důležitým nástrojem, jak tomu dospět. Tedy také výbor regionů si uvědomuje, jak je velice důležité regionální hledisko. Solidarita je tady také velmi důležitá. Úsilí o vytvořit evropské energetické společenství, to by určitě ukázalo, jak je důležité, aby s tím souhlasili eh, naši obyvatelé. Eh, děkuji, já jsem skončil, pane předsedo. Předseda říká, ano, děkuji vám za tyto poznámky a dávám slovo tady dalšímu. Děkuji, pane předsedo. Já mám velice stručnou otázku na autory. Vy jste provedli zprávu a nyní se budete zabývat eh, nějakými těmi detaily, abyste zohlednili eh, ty myšlenky, co se eh, zde co zde byly vyjádřeny, protože vaše myšlenky jsou velice dobré, ale jak budete postupovat nyní? Takže moje otázka je, jak budete, jak bychom my měli postupovat s vaší studií? Anna Zárevská z Polského sejmu. Velice si vážím této schůze, budu velice stručná, protože budu hovořit v pracovní skupině později. Stručná poznámka. Když jsme hovořili o opatřeních na posílení společné energetické politiky, myslím si, že je zde klíčový pojem smlouva. Tohoto pojmu bychom se měli vyvarovat. Ale přesto se domnívám, že bychom byli rádi, abychom eh, věděli, v jakém rámci tedy chceme hovořit o společné energetické politice. Domnívám se, že strategie 2020 EU je správná odpověď. Já si myslím, že to je dobré místo, kde, kam umístit energetickou politiku. Další otázka, stručná otázka, prosím, poslední. Eh, eh, mikrofon. Okay. française. Eh, francouzské schromáždění. Uh já myslím, že to, co se tady říkalo o francouzské pozici, to eh, jistě tady můžeme takto uvést. Já jsem měl obrovský zájem o tuto diskusi. Eh, snižování eh, emisí CO2 v celém tom balíčku je důležitý bod. Některé politické strany hovoří o tom, že by to mělo být spíše 30% a ne 20%. Já si přeji, aby se tato otázka diskutovala, ale také musíme hovořit o podmínění mezinárodního úsilí oproti evropskému úsilí a mm, to z hlediska toho e, přejetí na 30% spíše než na 20% snižování CO2. Děkuji. Děkuji a pan předseda prosí experty o stručnou odpověď. Nejdříve dámy. Mnohokrát děkuji. Jak budeme pokračovat postupovat s touto studií? E, my jsme akademici a právníci a samozřejmě se snažíme o to podpořit diskuzi především v akademických a právnických kruzích a mezi lidmi, kteří mají zájem o toto téma. Už jsme s tím eh, začali. A myslím, že některé další organizace mají také návrhy, jak podpořit diskuzi o tomto tématu a jak využít tyto myšlenky. Takže eh, v této fázi my chceme především dále hovořit o tomto tématu, abychom přišli s dalšími novými myšlenkami. Tato diskuze by podle nás měla probíhat na nejrůznějších úrovních. Energetická efektivita, energetická účinnost a využívání energie je nesmírně, eh, jsou nesmírně důležitá témata. Také na regionální úrovni. Takže e, to je z naší strany odpověď na otázku, jak chceme postupovat e, s našimi myšlenkami. E, my doufáme, že nejenom my budeme prosazovat tyto myšlenky, ale doufáme, že i ostatní se jich chopí a budou o nich hovořit dále. Ještě připomínka k tomu tématu smlouvy jestli členské státy z toho mají vyrážku, tak si myslím, že bychom eh, mohli využít eh, jiný název, například eh, akt, jako byl jednotný akt, který byl v podstatě také smlouvou. Předseda říká děkuji, mnohokrát děkuji našim odborníkům za to, že představili své myšlenky, odpověděli na vaše otázky. Chtěl bych vás požádat, abyste mě ještě dvě minuty poslouchali, protože mám pro vás velice důležité informace, budou hovořit polsky. Nyní se rozdělíme do tří pracovních skupin. První pracovní skupina se nazývá energetická bezpečnost, rozmanitost, solidarita a vzájemná závislost v energetických dodávkách. Předseda této skupině bude pan Hanes Svoboda, poslanec Evropského parlamentu a paní Cecílie Teinford Tovby ze švédského Riksdagu. Spravodajem je náš kolega z Evropského parlamenta, pan Jacek Sarjuš Volsky. Tato pracovní skupina se setká zde v tomto sále. Druhá pracovní skupina se nazývá Jednotný trh pro energii, hospodářská soutěž, regulace a stanovování cen za energie. Spolupředsedy bude pan Guillermo Mariscal Anaya ze španělského parlamentu a paní Adina Joana Balean z Evropského parlamentu. Spravodajem je pan Felix Slavia Martinez ze španělského parlamentu. Tato pracovní skupina, pracovní skupina 2, se setká v místnosti 3C50. To je v podstatě naproti, když vyjdete z tohoto sálu. Je to na stejném patře. Třetí pracovní skupina se jmenuje Energetika a životní prostředí, nové a obnovitelné zdroje energie a nové technologie. Předsedat bude pan Claude Turms, poslanec Evropského parlamentu a pan Jose Ignacio Palacio Suasti, ze španělského parlamentu. Spravodajem je pan Jesus Alique López, rovněž ze španělského parlamentu. Tato třetí pracovní skupina se setká v místnosti 1A002, což je o dvě patra níže. V podstatě je to těsně pod touto místností ale musíte se jít tři patra, promiňte, dvě patra. A jak se dostanete k těmto místnostem, je vyznačeno venku. Chtěli bychom požádat zpravodaje, aby dokončili své zprávy do 9 hodin zítra ráno, aby zítra ráno mohli představit tyto zprávy plénu. Takže se obávám, že zpravodajové budou muset dnes večer intenzivně pracovat. V 19.30 dnes večer nás čeká recepce, po které bude následovat oficiální večeře. Všechny bych vás chtěl pozvat na tuto recepci a na oficiální večeři, která se bude konat a v této budově a v prostoru Jehudy Menuhin, což je v prvním patře. Je to nedaleko té místnosti, kde se sejde pracovní skupina 3. Prostor, takže bude to v prostoru Jehudy Menuhin a opět cesta k tomuto prostoru je vyznačena. Pokud jde o plénum, setkáme se opět zítra, ale nyní pokračuje práce v pracovních skupinách a poté recepce a večeře. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji také kolegovi ze španělského senátu. Vážení kolegové, můžeme prosím zahájit naši schůzi? On behalf of my co-chair and myself, jménem svého kolegy spolupředsedy i svým jménem bych vás chtěl přivítat na půdě naší pracovní skupiny. Velice se omlouváme, že vám nemůžeme poskytnout delší přestávku na kávu nebo na čaj, ale jak víte, kavárna je venku, nicméně bohužel si nemůžete vzít kávu ani čaje do tohoto sálu. Je mou ctí zahájit tuto schůzi a potom přidat slovo kolegyni ze švédského parlamentu, jmenuji se Hannes Svoboda, jsem členem Evropského parlamentu z roku 1996. Jsem členem výboru pro zahraniční politiku a také výboru pro energetiku. Také eh, jsem členem delegace Střední Asie a také delegace USA. Doufám, že v rámci tohoto bloku nebudeme opakovat diskusy, která zazněla během plenárního zasedání. Na úvod máme krátký úvod ze strany pana zpravodaje, potom budeme mít krátkou diskusi. V polovině našeho odpoledního bloku předám slovo své kolegyni. Mám bohužel další zkusku, která se koná mimo Brusel, takže budu muset odejít. A chtěl bych říci něco s, eh, o našem zpravodajovi. Pan Saruš Volský je europoslancem za Polsko, byl předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a během předešlého mandátu také vypracoval zprávu, která se týkala energetické politiky. Zpráva byla téměř jednohlasně odhlasována, měli jsme velice dobrou spolupráci v rámci jednotlivých politických skupin a dosáhli jsme širokého koncenzu. Takže pan zpravodaj dosáhl širokého koncenzu v rámci jednotlivých otázek a také se nám podařilo prosadit společnou zahraniční bezpečnostní politiku také v energetické oblasti. Máme určité špatné zkušenosti z minula, možná jsme neměli vždy úplně stejné stanovisko, co například bylo důvodem přerušení dodávek plynu, ale vždy jsme měli stejný přístup k tomu, že by se tato situace neměla opakovat. To je také jeden z důvodů, proč se nyní snažíme eh, dokončit směrnici o zabezpečení dodávek. Je to směrnice, která dává silné, silný mandát komisi, která může udělat preventivní plány, kterému předá národním vládám v případě, že by došlo eh, k podobnému přerušení dodávek eh, zemního plynu. Já jsem tím zpravodajem za socialisty a demokraty a snažíme se v duchu velice dobré spolupráce s ostatními politickými skupinami dokončit eh, tento dokument spolu s španělským předsednictvím, které končí tento měsíc. Čili bych vám chtěl jenom ukázat, že máme nejrůznější činnosti a jsme aktivní v této oblasti, snažíme se naplnit eh, veškeré aktivity, které zde byly naznačeny našimi právními experty, eh, kteří nám předložili studii, kterou provedli. Čili to je několik eh, slov na úvod. Měli bychom maximálně využít naší diskuse v rámci naší pracovní skupiny, ale na úvod pan zpravodaj Sariusz Volský předloží, představí naše téma. Je to skutečně náš vrcholný odborník na tuto oblast v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, v Evropském parlamentu jsme se zabývali otázkou bezpečnosti, zabezpečení energetiky už v roce 2007 a dnes máme k dispozici relevantní články Lisabonské smlouvy, především článek 194. Hlavním sdělením této zprávy, kterou eh, zde laskavě připomněl pan zpravodaj, bylo to, že se nám podařilo hovořit stejným hlasem. Měli bychom jednat eh, spolu, dohromady a energetika by neměla být pouze otázkou prodeje ekonomiky, ale také se na tuto oblast musíme podívat z hlediska zabezpečení. Od roku 2006 jsme si uvědomili, že došlo k selhání trhu, který měl reagovat na danou krizi a také národní státy neadekvátně odpověděly na tuto krizi, čili bylo důležité najít odpověď a řešení na úrovni společenství. Z tohoto důvodu hledáme řešení Evropské unie a došli jsme k závěru, že Evropská unie má povinnost zajistit energetickou bezpečnost, energetické zabezpečení dodávek pro všechny své občany. To byl také moment, kdy jsme začali sledovat energetiku jako určitý eh, geopolitický faktor, který má geopolitickou dimenzi a vyslali jsme signál, že potřebujeme energetickou politiku, samostatnou energetickou politiku na úrovni společenství, což bylo také rozpracováno ve studii, kterou zadal Jacques Delors. To jsme také zmínili už na naší konferenci. Hlavní velká výzva je, kdy v podstatě se zaměřujeme na solidaritu, do jaké míry je možná. Snažíme se harmonizovat energetickou politiku, kdy potřebujeme zajistit vyšší míru solidarity a zároveň členské státy si musí stanovit své struktury dodávek a svůj energetický mix. Čili abychom mohli vzájemně harmonizovat tyto rozličné faktory, musíme mít eh, dvě věci. Jednak politickou vůli a velice otevřeně musím říct, když se podíváme na stanoviska jak v Evropském parlamentu, tak na radě, tak máme nedostatečnou politickou vůli. A musíme mít také náležité legislativní nástroje, které musí být připraveny, které musí být také nebo jsou do jisté míry novelizovány v Evropském parlamentu. Směrnice, o které jsme se zmínili, už je téměř eh, ukončena v Evropském parlamentu, získala plnou podporu. Nicméně není je v plném souladu eh, se, se stanoviskem Evropské rady. To musíme ještě doladit. Dále máme Lisabonskou smlouvu, především cený článek 194, který umožní, abychom převedli do legislativního aktu princip solidarity v oblasti zabezpečení energetických dodávek. Právní nástroje jsou navrženy v rámci tohoto aktu. Některé hovoří o preventivních opatřeních, to znamená, musíme monitorovat situaci, musíme také řídit různé nouzové situace, situace krizí, dále opatření, které umožňují převést určité výsady e, z úrovně národních vlád na komunitární úroveň a komise má také právo jednat, pokud dojde e, k velkým přerušením dodávek energie nejen, kdy se jedná o hrozbu, kdy skutečně dojde k této situaci, ale kdy tato situace také vzniká. Naše stanovisko je také takové, že musíme společně jednat v případě vytvoření eh, kritického systému. To znamená, že jednotlivé eh, systémy rezerv národních států musí být propojeny a navrhujeme, aby vznikl nový orgán, eh, což je vysoká představitelka, paní Eštonová. Její eh, služby by měly být vybaveny kompetencemi, aby eh, mohla jednat v případě krizí. Eh, máme doložku, energetickou doložku, kterou musíme dohodnout také s zeměmi, které zajišťují tranzit a tedy dodávky energií. To vše se objevilo v pozměňovacích návrzích. Evropského parlamentu, tak eh, jak eh, jej navrhly jednotlivé výbory. Je to velice ambiciozní návrh, nicméně některé členské státy si chtějí zajišťovat eh, své vlastní energie na bilaterálním základě, čili nechtějí ji zajišťovat na úrovni společenství. Čili, jak jsem říkal, čeká nás velká zkouška a máme určitá výsady, které vyplývají právě z článku 194 v rámci tohoto nového nařízení. Nehovoříme stejným jazykem jako Delorsova zpráva, kdy se hovořím o skupině pro zajištění dodávek plynů. Pokud se nám nepodaří eh, převést tuto otázku na úroveň společenství, tak eh, budeme platit vyšší cenu eh, za dodávky, také budeme ohroženi, že dojde k přerušení dodávek, tak jako tomu došlo už v minulosti, a také vzniká riziko určitých geopolitických dopadů, pokud nebudeme mít dostatečné kroky na úrovni společenství. Máme určité zranitelné státy v našem sousedství, které mohou být vystaveny nejrůznějším energetickým tlakům, může to být určitá politická zbraň a pak eh, svrchovaná politika, zahraniční politika Evropské unie může být vystavena eh, určitému tlaku, pokud tedy energie bude využívána s takovýmto politickým cílem. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tato úvodní slova. Eh, byl jste velice stručný a jasný. Já navrhuji, abychom měli takovou živou diskusi. Eh, nebudeme postupovat podél seznamu, jenom se prostě přihlašte. My se budeme snažit pak přečíst vaše jméno, i když to nebude snadné. Takže nejdříve začneme panem Vikarim z Itálie. Paní Vikary. Grazie, presidente. Mm. mm Děkuji, pane předsedající. Itálie v posledních eh, několika letech udělala mnohé pro to, aby zajistila své vlastní zabezpečení dodávek energie. A to i ve spolupráci s ostatními státy EU. Jde, šlo o to zlepšit distribuční sítě pro proud a pro um, plyn. A dále šlo o to podpořit obnovitelné zdroje, podpořit také jadernou energetiku a rovněž chceme využívat eh, v naší zemi přírodní zdroje. Snažili jsme se to zjednodušit pomocí nových zákonů, tak aby mo- bychom mohli budovat nové energetické infrastruktury, které mají pro naši zemi strategický význam. Zejména se to týká právě distribuce elektrické energie přenosových sítích a výstavby infrastruktur pro plyn posledních letech jsme také více sázeli na obnovitelné zdroje a jde nám také o to podpořit i jadernou energetiku, tak aby byla Itálie méně závislá na fosilních zdrojech energie. Tímto způsobem se snažíme přiblížit k ostatním zemím skupiny G8. Dále jsme se snažili o zjednodušení schvalovacích postupů pro využívání různých eh, typů energie a také pro ropu. Itálie učinila mnohé, zejména co se týče národní energetické strategie. Ta byla vyhodnocena jako pozitivní a to i e, ze strany Mezinárodního energetického úřadu. Energetická koncepce Itálie e, chce využívat do roce 2020 50 a 25 atomové energie a tak také 25 obnovitelných zdrojů a 50 fosilních zdrojů. Nyní máme 85 fosilních zdrojů. Pokud se nám podaří dosáhnout těchto cílů, tak to nebude znamenat pouze to, že budeme mít více energetické bezpečnosti, ale bude to znamenat také více solidarity a to, že převzeme více odpovědnosti ve spolupráci s našimi evropskými partnery. Grazie. Mnohokrát děkuji. Další řečník je pan Palcitis. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat komisi i Evropskému parlamentu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se snažili o to, aby byla realizována politika v oblasti energetiky. Udělali jsme některé důležité kroky, byly stanoveny priority a byl přijat energetický balíček a tak dále. Dobře ale víme, že nemáme žádný vnitřní trh s energií. Je tomu tak ze dvou důvodů. Pokud je o vnitřní záležitosti, je na tom vina především současná politická orientace. Členské státy nedostatečně implementují politiky. Jednotlivé členské státy mají také, mají také různé zájmy, pokud jde o energetickou politiku. A to neposiluje vnitřní trh. A dalším důvodem je chybějící infrastruktura. Já se domnívám, že nemůžeme hovořit o vnitřním trhu v oblasti energetiky ve chvíli, kdy vnitřní trh není dostatečně propojen. Musíme mít společný postoj také, pokud jde o vnější dodavatele energetických zdrojů. Nesmíme zapomenout na plynovou krizi mezi Ruskem a Ukrajinou. Tehdy tato krize měla negativní dopad na 18 členských států. Domnívám se, že se musíme snažit snižovat naši závislost na vnějších dodavatelích. Musíme posilovat naši vnitřní infrastrukturu. A já se domnívám, že co nejrychleji bychom měli vytvořit v Evropě jednotnou skupinu, která bude nakupovat plyn, abychom tak podporovali hospodářské zájmy evropských států. To by nám pomohlo v budoucnosti se vyhnout takovým situacím, kdy členské státy, i když jsou velice blízko geograficky dodavateli, platí mnohem více dodavatelům než někteří jiní spotřebitelé, o jednu třetinu více. To jde zcela proti myšlence Evropského společenství a já se domnívám, že bychom měli myslet na zájmy všech, na naši jednotnost v oblasti energetiky, ve chvíli, kdy hovoříme o budoucí politice v oblasti energetiky musíme mít na mysli perspektivy a zájmy všech členských států EU. Mnohokrát děkuji. Děkuji také řečníkům, že jsou struční a přesní. Další řečník, prosím. Um, chairman, thank you very much Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Toto byl skutečně velice zajímavý den. Já nejsem expertem v oblasti energetiky, ale skutečně jsem se hodně dnes naučil. Možná jenom poznámka k článku 194 smlouvy. Pokud se podíváme na tento článek, uvědomíme si, že podobně jako celá řada jiných článků ve smlouvě je to výsledek kompromisu. V bodě 1 článku 194 se stanovují sdílené kompetence Unie, především pokud je o vnitřní trh a ochranu životního prostředí. Ale 194.2 tvrdí, že by neměl být, nemělo být ovlivněno právo členských států využívat energetických zdrojů. Jak asi víte, já jsem ze země, kde máme energetické zdroje a tento článek byl proto velice důležitým při našich diskuzích ve sněmovně Lordů. Já se domníváme, že se zde celá věc komplikuje. To nám tedy potvrdily naše právní služby. Já mám dvě otázky. A pan Sarius Volský poukázal na diskuse, které probíhají v současné době o mezi radou a parlamentem o zabezpečení dodávek plynu. Evropský parlament, jestli to dobře chápu, chce, aby komise se zavázala, že bude mít dlouhodobou strategii dodávek. A je pravděpodobné, že a toto ustanovení přežije při vyjednávání s radou. A chtějí, chce Evropský parlament, aby a parlamenty jednotlivých členských států tlačili na své vlády, aby toto ustanovení eh, v nařízení zůstalo? A další otázka se týká eh, nouzových zásob energetických zdrojů. Do roku 2012 eh, by členské státy měly mít určité rezervy zdrojů energie. Já bych se chtěla zeptat, jestli, jakého úspěchu jsme dosáhli, pokud jde o možnosti skladování rozšiřování kapacit skladování. A další otázka te, se týká eh, vztahu mezi eh, bezpečností dodávek a udržitelností. A v dlouhodobém výhledu snižování emisí CO2 v evropském hospodářství by mělo vést k tomu, že budeme méně potřebovat vnější zdroje energie. Ale není zde určité riziko, že krátkodobé soustředění se na bezpečnost snižuje naši možnost, abychom měli trvale udržitelný vývoj. Já se domnívám, že interakce mezi těmito dvěma body je nesmírně důležitá a vyžaduje si další diskuzi. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji za vaše otázky. Pan Sarjuš Volský později odpoví. Já jsem v týmu vyjednávačů s radou, pokud jde o téma bezpečnosti dodávek plynu. Vím, že toto není velká překážka, máme zde ale některé další překážky. Jedná se o obecnou roli komise a sílu komise, pokud jde o implementaci nebo pokud je o vetování některých plánů členských států pro případ nouze. Já se domnívám, že nalezneme řešení do konce měsíce v následujících dvou nebo třech týdnech. Takže to byla krátká odpověď na vaši otázku, pan Enciu z rumunského parlamentu. Ehm, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o bezpečné dodávky energií pro Evropskou unii, podle mého názoru energetická účinnost je velice důležitá. Je důležité tedy zajistit energetickou účinnost, protože budeme-li spotřebovat méně energií, budeme mít více energie k dispozici. EU tak může postupovat. Máme e, nařízení a máme také rozhodnutí v tomto smyslu, to je třeba dodržet a je třeba dosáhnout takové energetické účinnosti. A teď mám několik pochybností nebo případně otázek. Měli bychom si klást otázku, zda členské státy se budou moci nechat přesvědčit, že EU jim může zajistit bezpečné dodávky. Právě to je velice důležité přesvědčit členské státy. Každý členský stát by asi měl přispět k tomuto vnitřnímu trhu energií a možná by se každá země mohla specializovat na určitý typ energií. Existence takového energetického společenství znamená, že vezmeme v úvahu zeměpisné, sociální i hospodářské charakteristiky každé země, aby každý region mohl tomuto energetickému trhu něco přinést. Musíme mít jistotu, že když vytvoříme společný trh, EU bude moci zajistit e, každému členskému státu bezpečné dodávky energií. Bude třeba také analyzovat potřeby každé země a najít řešení. až bude takové společenství skutečně e- existovat. EU potřebuje silnější energetickou politiku a Evropské energetické společenství eh, je odůvodněné pouze na základu solidarity a pouze když zahrne všechny členské státy, ať už mají jakoukoliv konkrétní situaci či možnost přispívat do tohoto společného trhu. Eh, tady naše úsilí musí být společné, nemůže se týkat pouze určité skupiny zemí, i když eh, Eh, ty země jsou třeba tím hospodářským jádrem celé EU. Tady všech 27 členských států musí přispět svým úsilím. Neboť tak je možné konkretizovat eh, tuto oblast EU. Úspěch eh, na tom závisí. Děkuji. Pan Lekie z Národního schromáždění Francie. Děkuji. Především bych chtěl eh, velice poděkovat eh, panu Sáriu Šivolskému za jeho úvodní slova a říci mu, že s ním zcela souhlasím. Hovoříme tady o eh, vitálním, klíčovém problému Evropy. Jde tady vlastně o nezávislost Evropy. Myslím, že tento problém se týká nás všech a zejména země střední Evropy a východu Evropy jsou zde dotčeny. E, ostatně zpráva, která byla tady předána, ukazuje, že skutečně jde o nezávislost na Rusku. V této věci a možná i v celé řadě dalších aspektů se vypracovává mnoho, smlu, mnoho zpráv, e, Říká se, že jsme dosáhli určitého pokroku, tím si nejsem úplně jistý, ale doufám, že snad ano. A teď už je třeba přejít ke konkrétním věcem. Je třeba prohloubit e, ty problémy, které jsou čistě národní a kterými se jednotlivé země liší a odlišují ve strategii kterou chceme vypracovat vůči Rusku, je tady jedno téma, které si uvědomuji, že je tabu, protože v některých zemích aspoň je tabu eh, a jiné země o tom tedy radši nehovoří a to je jaderná energie. Já jsem přesvědčen, že aby se Evropa stala skutečně nezávislá, musí jednoho dne zvolit eh, jadernou energii všude. Ano, jistě je to takové tabu, ale až budeme stát tváří v tvář otázce samostatnosti, nezávislosti v energetické oblasti, pak jsem přesvědčen, že všechny členské státy se budou muset takto rozhodnout, včetně těch, které teď touto cestou nechtějí jít. Na tom závisí naše nezávislost. A ještě třetí poznámka z mé strany. Eh, před chvílí bylo zajímavé mm, poslouchat eh, oba právníky, kteří se samozřejmě věnovali hlavně právním aspektům, ale já myslím, že teď skutečně není eh, doba na vypracování nových smluv. Tady spíš doba nazrála na to položit si otázku, zda EU má tu vůli vytvářet společnou politiku v oblasti energie. Máme tady článek 194 máme možnost posílené spolupráce, nepotřebujeme novou smlouvu. A já myslím, že to, co máme, bude třeba použít. Minulý pátek eh, došlo k první zkušenosti posílené spolupráce v právní oblasti. To si myslím, že je dobrá zpráva, protože to umožňuje, myslím, že tady 14 eh, zemí se v pátek eh, připojilo k této posílené spolupráci v otázce rozvodu. To je dobrá zpráva. Ne, že bychom měli pracovat v různých skupinách, já jsem spíše proti tomu, ale je dobré, když se určitá skupina rozhodne pokročit vpřed, ostatní země jsou kdykoliv zvány připojit se všech 27 zemí se může k tomu připojit. Tak tedy podle mého názoru nemá smysl pracovat na nějakém novém textu nové smlouvy. Už máme vše, co potřebujeme a teď k tomu ještě je navíc zapotřebí politická vůle, aby v tak klíčové otázce pro Evropu, to je totiž stejně důležité jako otázka eh, evropské obrany. Určitě budou ještě velmi vážné krize a proto dnes musíme tuto věc řešit. Mm, není dobré postupovat e, novým e, textem nové smlouvy, nýbrž e, politickou vůlí a evropskou solidaritou. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Tajer, Evropský parlament Itálie. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla říci, že chci vyslovit svůj dík za tuto iniciativu. My jsme již několikrát o tom v tomto parlamentu hovořili a někdy se objevily takové názory proti. A já si myslím, že toto je takovým prvním krokem k jistému posílení právního rámce. Nevím, zda to bude smlouva, či zda existují nějaké jiné alternativy. Podle studie máme zde různé alternativy, například posílenou spolupráci, smlouvu i další obce. Proto si myslím, že je důležité posílit právní základ. Nechci si z toho vyjímat politickou vůli, ta je samozřejmě důležitá a zkušenosti zde v parlamentu ukazují, a to chci říci svému francouzskému kolikovi, to, že když se snažíme evropskou politiku, tak nevždy máme právní základ, jako nyní máme článek 194, ale vždy bylo jasné, že je to potřeba. Samozřejmě bylo to obtížné, měli jsme Rusko, Ukrajinu a celou řadu těch dalších událostí. Vše to vedlo k tomu, že vlastně zde byl mandát pro radu a komisi a jde o to, abychom tady měli evropskou energetickou politiku, byly to energetický balíček a další iniciativy, jaké například nařízení o zabezpečení dodávek, které zde bylo zmíněno. To vše posiluje to, co jste zmínil. Někdy ta politická vůle jde nad právní nutnost ale samozřejmě je důležitá. Jsou to obdičná rozhodnutí, potřebujeme ovšem posílení právního rámce, to je z mého hlediska zásadní. To byla má první poznámka, já doufám, že ta iniciativa půjde i nadále tímto směrem a e, bude se snažit o jednu z těch řešení. Druhá věc, Chtěla bych hovořit o diverzifikaci. Když hovoříme o bezpečnosti a zabezpečení, tak eh, je důležité, abychom zde měli eh, průchodné koridory k zdrojů, ale vždy pomýšlíme na běžné zdroje energie. Já si myslím, že k tomu, abychom měli bezpečnost a nebyli závislí, či řekněme, abychom byli méně závislí, než tomu bylo do posud, a to zejména vůči určitým zemím. A není to pouze Rusko, jsou to některé zemi africké a azijské. Takže abychom docha- dosáhli tohoto cíle, musíme vsadit na diverzifikaci. To je důležitá věc a Evropská parlament i komise a rada rozhodly o balíčku EU 2020. A to je dobrá věc, protože často to bývá spochybňováno, či bývá spochybňován dosah těchto rozhodnutí. Já jsem se doslechla z mm, hospodářských kruhů, že politika, že zde Evropa jde příliš daleko, že je to pouze ideologie. Ne, to je nutnost. Musíme diverzifikovat Mám ti na mysli obnovitelné zdroje energie. A cílem i pro mou zemi do roku 2020 je vlastně celý soubor složitých cílů. Já doufám, že se nám podaří dospět ke směrnici, která se bude týkat energetické účinnosti, že se nám podaří dosáhnout úspor energie. A také doufám, že budeme mít závazné cíle, protože pokud nebudeme mít závazné cíle, tak nikdy nesplníme náš cíl 2020. A když hovořím o diverzifikaci, tak nemám na mysli jadernou energii ve všech zemích. Ne, jde o konkrétní energetický mix, mix každé jednotlivé země. Každá jednotlivá země se rozhodne pro svou vlastní orientaci. Já například patřím k těm, kteří nejsou příliš pro jadernou energii. Mně jde o to, abychom měli silnou energetickou účinnost, silnou diverzifikaci a tímto způsobem dosáhli úspor a abychom využívali ve všech nástrojů a technologií v tom smyslu, abychom měli dobrý energetický mix a dobrou diverzifikaci, protože tímto způsobem můžeme zaručit bezpečnost dodávek energie a nemusíme nutně do toho zahrnovat atomovou energii. A na závěr bych chtěla ještě krátce zmínit zahraniční politiku. Máme institucionální reformu v Evropě, to se nám podařilo realizovat. Máme nyní vysokou představitelku pro zahraniční a bezpečnostní politiku a myslím si, že nyní bychom se v rámci zahraniční politiky měli soustředit na to, aby tato naše sou, zahraniční politika souvisela i s energetickou politikou, protože toto spolu velice silně souvisí. Děkuji. Děkujeme dále pan Kosič z Chorvatska. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl, že energetická bezpečnost může být formálně definována jako geopolitická záležitost je to jako geopolitická hra. A je to spíše hra než nějaká jasná politika. Pokud přijmeme takovou definici, že energetická bezpečnost je geopolitická hra, potom musíme zdůraznit, že povahou toho, této hry je, že výsledek musí být e, nula, když sečteme, sečteme ty plusy a mínusy. Ne, že všichni mohou vyhrát. Když spočítáme eh, všechny možnosti, jak eh, dostávat energii, je vidět, že je zde velká konkurence. Je třeba soustředit se na nové zdroje, Turkmenistán, Střední Asie. Ale Čína, Indie, Evropská unie, USA bojují za vliv, eh, za to, jestli budou moci využívat ty omezené zdroje, které na světě máme. Musíme si být vědomi toho, že zde existují skutečné limity. Jsme omezeni, když definujeme společnou energetickou politiku, protože z té povahy hry vyplývá to, že zde jsou protichůdné zájmy a konfrontace. A je určité umění nějak minimalizovat tuto konfrontaci a snažit se definovat společné cíle. Pokud hovoříme o technologiích, potom jde zde o boj mezi různými společnostmi. Kdo bude mít vedoucí postavení, kdo bude definovat eh, ty cíle na úrovni technologií. Pokud eh, nějaká společnost eh, získá dominantní pozici na trhu, potom bude mít vedoucí postavení. Takže já si myslím, že je potřeba podívat se na to, o jakou hru zde jde. Jsou zde také aktivní různé informační, různé spravodajské služby. Já se domnívám, že je potřeba, abychom zde měli komplexní přístup a k tomu, abychom zjistili, jaká zde existují omezení, když se snažíme definovat společnou energetickou politiku. Děkuji. Nyní předám slovo spolupředsedkyni. Děkuji. Já předám slovo panu Kampušovi ze Slovinska. Spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane... Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně. Vážení kolegové, musím říci, že s velkým zájmem poslouchám tuto diskusi. Musím říci, že také velice podporuji myšlenku společné energetické politiky Evropské unie. Ale někteří mý kolegové se zmínili o tématu, které je podle mého názoru velice důležité. A to je otázka investic do energetiky v jednotlivých členských státech. V tomto kontextu potřebujeme velice moudrý přístup. Úroveň rozvoje jednotlivých členských států musí být vzata potaz, musí zde být eh, společný jmenovatel, musím se také stanovit eh, společné parametry, abychom došli k těmto společným jmenovatelům. To znamená, abychom v Evropské unii mohli eh, zajistit skutečnou rovnost a spravedlivost v energetické politice. Čili musíme iniciovat společné kroky po kroku, abychom mohli definovat evropskou energetickou politiku v rámci našeho společenství. Děkuji. Thank you. And then... Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Vitbrat ze Polského senátu. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu Sariuši Volskému za vynikající úvod a chtěl bych poděkovat také za veškerou diskusi, kterou zde vedeme. Když naslouchám jednotlivé příspěvky, tak eh, mám pocit, že každý má do určité míry pravdu, ale těžko um, vidět, jak ty jednotlivé různé názory dát dohromady a nějaký sladit. Evropské energetické společenství nebo evropská energetická politika je zcela zásadní a musí podporovat především solidaritu. Polsko bylo první zemí, které propagovalo právě jednotný přístup, co se týče dodávek energií. Když veme v potaz omezené dodávky a omezené zdroje, jak zemního plynu i ropy, tak je důležité se na tyto otázky zaměřit. Naše historická zkušenost je taková, že jsme vždy cítili určitá nebezpečí, možná nebezpečí. A myslíme si, že společná politika nabízí určité příležitosti. Když se podíváme na název této pracovní skupiny, což je energetická zabezpečenost, diverzita, solidarita a e, vzájemná závislost v oblasti energetických dodávek. Myslím si, že bychom měli hovořit o těchto třech prvcích. Tyto prvky se ovšem vzájemně nekonkurují, protože všechny tři prvky musí být součástí jedné rovnice. Nemá cenu mít různorodost zdrojů, pokud nebudeme mít transitní sítě, pokud tyto energie nebudou převedeny tam, kde jsou zapotřebí. Také nemá cenu hovořit o solidaritě, pokud neposílíme naši infrastrukturu, pokud nevybudujeme strategické rezervy. Musíme zajistit, aby energetické dodávky i zdroje byly uchráněny veškerým politickým půdkám a hrádkám. To znamená, musíme mít diverzitu, solidaritu i vzájemnou závislost. Nyní eh, bych se chtěl vyslovit eh, eh, k otázce diverzity. Pochopitelně musíme podporovat energetické úspory, musíme účinně využívat energetiku, musíme také informovat občany, musíme vést výzkum v oblasti energetických úspor. A musíme, nebo jistá rozhodnutí již byla přijata v tomto směru, nejen tedy v Polsku. Také je to otázka jaderné energetiky. Například v Polsku budeme mít eh, jednu jadernou elektránu v provozu eh, do roku 2020. Nicméně otázka zní, zda se na tom všem můžeme společně dohodnout. A to je můj první dotaz eh, pro pana Volského jakou politickou vůli, jakou politickou vizi máme na stole. Pan Sariuš Volský se zmínil o politické vůli i o politické vizi, nicméně musíme se především zaměřit v první řadě na vizi a potom tedy na tu vůli. A i když máte určitou vizi, tak chybí dostatečná politická vůle, abychom implementovali rozhodnutí a nařízení která byla přijata. Čili to je můj první dotaz. A za druhé souhlasím s těmi, kteří si říkají, jak můžeme sladit eh, ty eh, jednotlivé protiklady. Jsou zde studie, které poukazují na to, že jednotlivé členské státy mají různé cíle, různé zájmy a těžko definovat eh, ten nejnižší společný eh, jmenovatel a dohodnout se na konkrétních věcech. Pochopitelně v jednotlivých členských státech jsou i podniky a podniky v jednotlivých členských státech mají protichudné zájmy, čili je mm, důležité bavit se také o solidaritě a můj dotaz na Jacka je, kdo za tuto solidaritu zaplatí. Děkuji. Thank you, Mr. Whitprat. And then Děkuji panu Vitprotovi. A dále paní, paní Jean Pizet z francouzského senátu. No, Je to pán, ale to nevadí. Paní předsedkyně, vážení kolegové, energetické otázky v EU se charakterizují tím, že jsou velmi vzájemně propleteny všechny ty různé výzvy jsou vzájemně propojeny. Eh, takže eh, je nutno brát v úvahu všechny energetické aspekty. Eh, v našem případě otázka bezpečných dodávek, to je otázka, kterou nelze oddělit od obnovitelných zdrojů energie a od snahu o větší energetickou účinnost vznikání jednotného evropského energetického trhu, opírající se o jednotnou eh, síť. To všechno jsou otázky, které spolu souvisí a řešení není zcela evidentní. Není to také synonymem eh, větší eh, bezpečnosti dodávek, otázka sociál, solární energie, ale také otázka nové generace baterií. To všechno jsou Ehm, e, otázky, které závisí také na velmi vzácných e, surovinách, které e, pocházejí z Číny. Takže i když tyto energie jsou velice důležitou součástí řešení, nejsou jediným řešením. Chci si ještě vrátit k otázce solidarity. Všichni souhlasíme samozřejmě, že evropská solidarita je zapotřebí, zejména v době, kdy v jedné členské zemi dojde ke krizi ehm, to vyžaduje integrované sítě, které umožňují přenos nebo přepravu eh, paliv či elektřiny v rámci Evropy. Tady eh, v době, kdy roste objem, podíl obnovitelných energií, v době, kdy je předvídatelná eh, spotřeba, Eh, energie, tady je eh, samozřejmě možné pak, eh, aby jedna členská země přepustila část své energie jiné členské zemi. Je zapotřebí dále investovat a případně se moci spolehnout na část energie, která přijde od našich sousedů. Já bych se připojil i k tomu, co tady bylo již řečeno o jaderné energii. Dále eh, legislativa, která se teď diskutuje v parlamentu a týká se plynárenství, to je věc, kterou také musíme mít na zřeteli. Mohli bychom vlastně hovořit také o energetické správě eh, věcí veřejných, eh, tedy mm, energetic governance. Z hlediska zeměpisného, z hlediska svých výhod, si může každá země definovat eh, svůj energetický mix. Eh, může dát přednost určitému energetickému zdroji před jinými, ale je zapotřebí, aby tady byla diverzifikace tak, eh, vlastně se vytvoří i určitá vzájemná závislost mezi státy. Například jedna země dá přednost větrné energii a velice úspěšně může spolupracovat se zemí, která zase právě prioritu dává plynu nebo jaderné energii a podobně. To je podle mého názoru cíl, kterého je možné dosáhnout zhruba za 10 až 15 let a myslím, že už je zapotřebí se do toho pustit. Určitá posílená spolupráce i mimo vlastní rámec smlouvy si myslím je teď nejvhodnějším řešením vzhledem k současné situaci. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem pan Aviv Demekiren, Turecko. Thank you very much. Děkuji vám vážení spolupředsedové. Já jsem velmi rád, že jsem tady mezi vámi a děkuji e, Evropskému parlamentu a také španělskému předsednictví za pozvání. Já jsem předsedou e, turecko-španělské skupiny přátelství v našem parlamentu a to je také důvod, proč jsem e, asi byl pozván a jsem velmi rád, že jsem mezi vámi. Dovolte, abych se vyjádřil eh, k otázce bezpečných dodávek energií. Samozřejmě eh, se ta věc netýká pouze Evropy. Eh, týká se všech, celého světa. Tak, jak je to uvedeno ve vaší zprávě, asi 40% nárůst poptávky po energii bude zaznamenán oproti dnešnímu stavu v roce 2030. Eh, za 15 let samo Turecko zdvojnásobí svou spotřebu. Evropské země a jejich bezpečné dodávky energií a turecká energetická bezpečnost, to jsou všechno otázky, které spolu souvisí. Jakožto kandidátská země, která byla pozvána na toto zasedání, eh, by Terecko mým hlasem chtělo vyjádřit jednu takovou stížnost, kritickou věc. Otázka regulace energií v Turecku plně odpovídá evropskému AKI, ale bohužel e, nejsou tady žádné srovnávací reference, takže kapitola energetiky nebyla otevřena v jednání s Tureckem. A já bych tady chtěl apelovat, že je zapotřebí otevřít kapitolu energetiky, když hovoříme o Eh, zabezpečení dodávek energií do Evropy. Nemůžeme pominout Turecko. Turecko. Turecko je zeměpisně v takovém místě, kudy eh, kudy prochází 72 dodávek plynu a ropy. E, kolem nás, na Středním východě, v Kavkaze, ve Střední e, Asii, tam jsou zdroje těchto Eh, surovin, čili když eh, je dobré dosáhnout diverzifikace eh, energií pro Evropu, tak je třeba právě k Rusku a k Alžírsku přidat další možné zdroje a ty právě jsou sousedy Turecka. Tady už vlastně se začalo pracovat na některých projektech, jako třeba Nabuko, o kterém se tady několikrát hovořilo. Eh, také již byl podepsa, byla podepsána mezivládní dohoda. Někteří říkají, že Nabuko eh, nebude moci dost, dodat dostatek eh, plynu, ale v roce 2014 to začne 8 miliardami a mm, pak se to naroste na 31 miliard kubických metrů, krychlových metrů. Čili Nabuko rozhodně poskytne dost plynu, ne samozřejmě na pokrytí všech eh, potřeb Evropy, protože od dnešní eh, doby do té doby dojde k nárůstu poptávky po plynu v Evropě. Nicméně Nabuko je eh, jednou z cest, kudy přichází dodávky plyn, pa, plynu. Pak e, tady je Turecko, Řecko, Itálie, takové propojení e, plynovodu. E, my již tom jednáme s Řeckem, šlo by to do Itálie, mohlo by to pokračovat do dalších evropských zemí, takže to je také třeba vzít v úvahu. Turecko by mělo být co nejdříve plným členem a Eh, k tomu samozřejmě zapotřebí eh, co nejrychleji otevřít kapitolu eh, o energetice ve vyjednávání o přistoupení. Já už budu končit, paní předsedkyně, a chci ještě říci, že vzájemné propojování elektrických sítí, to už probíhá mezi Tureckem a Evropou. Dochází k synchronizaci, která bude již operativní v tomto roce a umožní Eh, obchodování s elektřinou, tedy přesun elektřiny eh, z Evropy do Turecka nebo z Turecka do Evropy. A eh, jak se hovoří o těch třech dvacítkách, tak v roce 2020 20 elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů a 20% nárůst účinnosti a 20% pokles skleníkových plynů oproti roku 1990. Ovšem v Turecku eh, se to do roku 2023 zvýší o 30%. A a Evropa bude moci nakupovat mnohem více zelené energie z Turecka do té doby. A dále si myslím, že u jaderné elektrárny eh, jaderné energetiky. Ano, jak bylo řečeno z francouzské strany, bude to jeden ze zdrojů eh, energie ve světě a Turecko začíná diskutovat eh, o této věci a stavět první atomovou elektrárnu. A ta bude za 12 let v provozu. Děkuji vám. Děkuji Děkuji, my rozhodně sledujeme rozvoj v Turecku. Další je pan Boris Pletasky ze Slovenska. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Slovensko je státem, který byl nejvíce postižený plynovou krizí na začátku roku 2009 a byl blízko takzvanému blackoutu. A proto jsou pro nás otázky zabezpečení dodávek a jejich diverzifikace velice důležité. A chci říci, že to byla právě solidarita, která nám pomohla v tomto období překonat problémy a nebýt toho, že Česká republika, nakonec i Německo, Francie hm, dovolili, umožnili zpětné čerpání plynu, tak bychom bývali měli velice vážné problémy. A dodnes se tento energetický výpadek eh, vážně projevuje i v ekonomice. A v podstatě celé věci, které souvisí s tímto výpadkem, dodnes nejsou dořešeny. A další věc, ta navazuje na otázku, o které se zde hovořilo, a totiž zda si mají státy zabezpečovat dodávky energie bilaterálně či prostřednictvím Evropské unie. Chci říct si, je to opravdu vážný problém, protože, a zde se opět zastavím trochu u toho plynu, když se podíváme na Nord Stream, na Boko South Stream, všechny ty plánované plynovony a samozřejmě probíhají vládní jednání, ale v podstatě jsou to konzorcia soukromých firm. A zde já se tedy ptám, zda v tomto případě má Evropská unie vůbec šanci nějakým způsobem zasáhnout do těchto jednání a zabezpečit například eh, objemy přepravy a tak dále. Vzpomínám si na takovou paradoxní situaci. Budování těchto sítí totiž vlastně snižuje kapacitu našeho plynovodu, který jde přes Ukrajinu, který má 100 milionů kubických eh, metrů, metrů krychlových a to je poměrně velká kapacita, která se momentálně využívá asi z 90%. Toto vše může mít pro nás z hlediska našich hospodářských zájmů negativní dopad. Chci říct si ještě jednu věc. Energetická bezpečnost to samozřejmě nejsou pouze dodávky plynu, je to i dodávka zásobování elektrickou energií. A předpovědi, které máme k dispozici na příští období, které se týkají nárůstu spotřeby evropské energie, jsou natolik silné. Hovoří se o 20% a tak, a tak dále. Takže tak, jak jsme hovořili o těch úsporách, hovoří se o 20% nárůstu. A Myslím si, že sice máme určité omezení, a náš názor je ovšem je takový, a podle toho se u nás i plánuje vlastně navyšování výroby energetické energie pomocí jádra, protože my si myslíme, že to je jediné možné řešení, jak zabezpečit tento prudký nárůst spotřeby energetické energie. Na závěr jedna poznámka, která mi možná trochu chyběla v naší debatě. Uh, jak v těch otázkách bezpečnosti, o kterých pan Stureska. A totiž známé heslo, nejlacnější a nejdostupnější energie je ta, která se nespotřebuje. A proto si myslí, že se musíme vědomat i otázkám energetických úspor a nějaké jednotné koncepce. Protože v Evropské unii máme samozřejmě velké rozdíly mezi jednotlivými státy. Například případě naší republiky jsme měli ještě před dvěma lety o 40 větší energetickou náročnost na jednotku HDP než vyspělé státy EU a myslím si, že nejsme jediní. Takže toto je velká výzva. Jednak pro ty vyspělé státy, aby zde byla jakási spolupráce a jednak tedy i z hlediska budoucí koncepce energetické bezpečnosti. Děkuji. Děkuji panu Hradeckému. Posledním řečníkem na seznamu je pan Andrej Grip z Evropského parlamentu. A jestli se nikdo další nehlásí o slovo, ještě se zde někdo hlásí. A prosím vás, zapište svá jména. Ne, tak mi kolega pomůže, takže prosím pan Andrej Hřib z Evropského parlamentu. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat Jacku Sarjuš Volskému za to, že poukázal na to, že Evropský parlament pracuje na otázce bezpečnosti dodávek už několik let. Zpráva Evropského parlamentu z roku 2007 byla nesmírně důležitá proto, aby společenství bylo přesvědčeno, že je třeba zahrnout otázku energetiky do Lisabonské smlouvy. Všichni víme, že když hovoříme o bezpečnostní dodávek, jde o geopolitické otázky. Velcí hráči se snaží podržet si svoji moc. A Evropská unie a členské státy nemohou sedět se založenýma rukama a být pasivní. Musíme zajistit, abychom měli bezpečnost dodávek energií, abychom měli bezpečnost přenosu energie, abychom také měli odpovídající energetický mix. To bude znamenat, že každý potom budeme moci mít individuální přístup. Moje otázka na pana Sarjuše Volského je, jakou roli musí sehrát naši sousedé v zajištění bezpečnosti dodávek energií do EU. Hovořím především o našich sousedech na východě v rámci východního partnerství. Hovořím o partnerech v rámci evropské sousedské politiky. V současné době se totiž soustředíme především uvnitř na členské státy EU, ale přesto je třeba nezapomínat na zcela zásadní partnery mimo Evropskou unii. Tito partneři jsou zásadní, pokud jde o distribuci i dodávky energie. Je nutné zajistit, aby na trhu existovala stabilita a v tomto kontextu hrají tito partneři klíčovou roli. Druhá otázka. Samozřejmě se soustředíme na tradiční zdroje, eh, Střední východ, Kaspické moře, Severní Afrika. Ale v současné době se začínají objevovat také možné nové zdroje. kde byla objevena rozsáhlá ložiska. A mě by zajímalo, jak přistupujete k oblasti Arktidy jako potenciálnímu zdroji pro evropskou energetiku. A Zároveň je důležitá otázka, kdo má jurisdikci nad Arktidou, komu Arktida patří. To, tato otázka se musí vyřešit předtím, než se bude Arktida využívat. A je třeba tuto otázku řešit, přesto máme konflikt mezi Ruskem a Norskem. Dnes jsme slyšeli, že zde existuje v Evropské unii určitá únava z rozšiřování. A tato únava snižuje chuť členských států schvalovat nové smlouvy. A v tomto kontextu bych se chtěla zeptat zpravodaje, jak je možné překonat tuto únavu z rozšiřování, tuto apatii. Jak můžeme v této oblasti energetické politiky něco udělat? Máme dost rozšiřování, máme dost eh, nařízení a regulací, na to poukázali naši experti. Ale zároveň řekli, že potřebujeme novou legislativu proto, abychom zajistili, že naše strategie budou úspěšné. Já si myslím, že to je otázka, kterou je třeba si položit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Křibe. A další řečnici je paní Vikary z italského parlamentu. Io sono già intervenuta, però já jsem se již přihlásila o slovo, ale pan předseda se byl potěšen zajímavou debatou a proto jsem se nyní přihlásila po druhé. Chtěla jsem se nadhodit několik eh, úvah, o kterých jsem se poprvé nezmínila. Děkuji vám za toto setkání, děkuji také za zítřek, protože je opravdu velice pěkné, hezké, že máme takováto setkání. A jsem si jistá, že budeme mít i další příležitosti se setkat a celou věc prohloubit. Co se týče Itálie, já si myslím, že stanovisko Francie a Polska to jsou ta dvě stanoviska, se kterým já mohu nejvíce souhlasit. Tedy spolupráce, to mi řekli i oba právníci, je možná to nejúžitečnější a nejpragmatičtější, co můžeme mít. Ne proto, že by jednotný akt nebyl možný, či nějaká smlouva, e, to jistě ne, ale něco takového bychom měli možná považovat za závěrečnou fázi procesu. Procesu, který začíná spoluprací a solidaritou v otázkách energetické bezpečnosti. To je tedy něco, co má přijít na závěr a ne něco, co bychom měli považovat za premisu. A k Evropě bych chtěla říci, že zde by měla platit zásada, že rozhodnutí by měla vždy přicházet ze spoda, tedy od členských států. Rok 2050 to je cíl pro téměř všechny státy. Cíl, který se týká eh, obnovitelných zdrojů, protože tradiční zdroje budou eh, vyčerpány. Před sebou máme tedy ještě 40 let a během těchto 40 let eh, musíme pracovat na jistém přechodu. Musíme vytvořit přechod tedy od jednoho typu zdrojů do k dalšímu typu. Musíme naše zdroje optimálním způsobem čerpat a diverzifikovat, tak abychom zdroje tradiční, které budou slábnout, mohli nahradit. Jaderná energie je samozřejmě rozhodnutí nejen italské vlády, ale i italského obyvatelstva. To bych chtěla zdůraznit. Atomová energie je opravdu nejdůležitějším zdrojem energie a chci připomenout, že před několika měsíci i americký prezident Barack Obama představil velký projekt, šlo o reaktory čtvrté generace. A tento projekt bude v USA realizován. Itálie patří ke zemím G8, ale je jediným, jedinou zemí G8, která nevyrábí jadernou energii. Proto je to pro nás důležité. Samozřejmě chceme mít určitý stupeň základní soběstačnosti a proto jsme zvolili tuto opci. směrem k Francii, nedaleko hranice s Francií. Právě v této oblasti bychom mohli v Itálii vyrábět jadernou energii. A mám ještě otázku, kterou chci položit panu Spravodajovi. Hovořilo se zde o nové směrnici, která se týká plynu a já bych ráda věděla, zda se pomyšlí na to, jakým způsobem rozšířit tuto směrnici. Tato směrnice má za sebou takovou zlouhavou fázi a proto se chci zeptat, zda se nyní plánují infrastruktury a zda se plánuje propojení infrastruktury jednotlivých členských států, tak aby naše dnešní snahy mohly být využity k tomu, abychom dosáhli jakési minimální úrovně energetické bezpečnosti. Děkuji. Děkuji a dále má slovo další řečník, ale ještě předtím dám slovo panu Svobodovi, předtím než tedy opustí eh, naše zasedání. Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně tři poznámky. Je to velice zajímavá diskuse. Předsedal jsem několika diskusím a musím říct, že tato je jedna z nejzajímavějších. Plně souhlasím s tím, co říkala paní Vikáry. Jedna věc se týká diverzifikace. Pochopitelně máme celou řadu možností diverzifikovat zdroje. Když se bavíme o produktovodech, tak nesmíme zapomínat na to, že nejlepší diverzifikace je eh, diverzifikace jednak zdrojů, ale i cest. Protože když se bavíme o cestách, tak myslím, že kolega ze Slovenska říkal, mohlo by to vést snížení dodávek plynu do jedné země, pokud ta cesta bude převedena někam jinam. Musíme tedy zabezpečit tyto cesty. Čili Evropský parlament nejenže chce vytvořit nové cesty, ale také získat nové zdroje. Může to být velice obtížné, ale jak říkal kolega z Turecka, správně je to eh, krok eh, jeden eh, za druhým, například v případě Nabuka. Dále, co se týče smlouvy, pracovat na nové smlouvě, která by měnila Lisabonskou smlouvu, by asi nebylo příliš užitečné. Pokud jsem pochopil naše právní experty, hovoří o smlouvě, která by nijak neměnila Lisabonskou smlouvu, pouze by ji doplňovala. To znamená, byl by to určitý dodatek pro ty ochotné, protože jinak se dostaneme do slepé uličky, čili měli bychom se zaměřit, a to je můj osobní názor, na tuto věc. A poslední otázka, nechci eh, něco brát z úst zpravodaje, ale co se týče dodávek plynu a naše vydávání s radou, chceme zajistit propojení, diverzifikaci, vše, co je nutné k tomu, abychom zajistili maximální dodávky zemního plynu. Čili rada je nucena takto jednat, ne tedy může nebo nemusí. Pokud komise a společenství si myslí, že tyto investice jsou důležité. Co v tuto chvíli děláme? Eh, balíček oživení, eh, ekonomického ozdravení také vidí celé řady milionů euro, které budou takto zainvestovány, čili budou se ubírat tímto směrem je důležité, abychom, aby během tří let všechny členské státy mohly zaručit, že budou plné dodávky plynu, pokud jeden z hlavních prvků bude chybět. Čili to bude to pravidlo N-1, i když tam mohou být specifické vzorce, tak to není nic teoretického, ale skutečně se to stane zákonem a doufám, že to bude rozhodnuto již letos v červnu. Čili to je vše, co bych eh, chtěl říci k této velice zajímavé diskusi. Chtěl bych moc poděkovat jménem Evropského parlamentu. Bohužel vás musím opustit, nicméně vás nechám v rukou velice šarmantní předsedkyně a potom pan zpravodaj nám také řekne všechny ostatní odpovědi. Děkuji, pane spolupředsedo. Pokusím se udělat vše, co je v mých silách, nicméně nemohu konkurovat vašim zkušenostem. Takže nyní bych ráda předala slovo paní Tereze Tyře, která je členkou Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto eh, souhlasím eh, s tím schnutím, které právě teď přednesl pan Svoboda a chci se teď věnovat eh, ještě další otázce celá tato velice zajímavá diskuse, která tady probíhá, by nám neměla zabránit eh, připomenout ještě jednu velice důležitou věc. A sice, že v Evropě, kde hovoříme o energetické politice, musíme eh, tuto energetickou mm, politiku eh, koncipovat souběžně s environmentální politikou. Určitě. E, v této e, době jsou pouze dvě hlavní, e, dva hlavní zdroje energie, a to je jaderná energie a fosilní paliva. Fosilní paliva, samozřejmě, jednak je to vyčerpatelný zdroj energie, jednak je to zdroj energie, který, který také produkuje velké emise CO2. A jaderná energie, ta zase má pro jiný problém, problém eh, jaderného odpadu, eh, zpracování jaderného odpadu, ukládání jaderného odpadu a také samozřejmě další aspekty. Čili eh, můžeme říci, že vlastně ty hlavní zdroje energií jsou spojeny s určitými, s určitými problémy či omezeními. Pak je tady také otázka Eh, ukládání a zachycování eh, skleníkových plynů, hlavně CO2. Hovoříme také o čistějších zdrojích eh, energií. Mm, snažíme se v oblasti výzkumu také dále pokročit ve zpracování jaderného odpadu a samozřejmě hodně se věnujeme v oblasti vědeckého výzkumu těm čistým čistým zdrojům energie. Já bych chtěla zdůraznit právě tu vazbu mezi energetickou eh, politikou a eh, vědeckým výzkumem, protože věda, nás poučuje, že eh, je možné najít někdy řešení ve zcela i nečekaných oblastech. Ano, v této situaci rozhodně diverzifikace je důležitou cestou dosáhnout určitého mixu, který nám zajistí bezpečné dodávky energie za rozumnou cenu. Eh, jaký tedy může být náš návrh? Jak už to řekli řečníci přede mnou, Evropská unie už eh, delší dobu pracuje na otázkách bezpečných eh, dodávek. Už tady byl první eh, plán v období 2007 až 2009, kdy se také Evropský parlament věnoval těmto otázkám. Došlo k velkému úsilí v oblasti legislativy, kdy jsme vytvořili základy pro bezpečné dodávky energií a to od otázek výroby energie, včetně spotřeby energie. A tady se, myslím, objevují takové určité linie, určité směry, které e, musíme zohlednit. Je tady otázka propojení sítí, e, dosažení e, energetické účinnosti a e, také využívání obnovitelných zdrojů energií. Ano, velká práce už byla odvedena za ty poslední roky a můj návrh tedy se opírá o všechny tyto zkušenosti, protože si myslím, že to je ten správný směr. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Magrita Mastenauro e, z Itálie má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Z mé strany pouze několik poznámek k debatě, která se proběhla. Byla se zmíněna celá řada různých přístupů, již v plénu, ale již nyní, a padla se i celá řada různých podnětů. Jeden z aspektů, které se jasně e, projevily, je to povědomí všech, že potřebujeme společnou energetickou politiku, že je důležitá. Ale máme zde určité odlišné názory, které se tady týkají cílů a priorit jednotlivých zemí a konkrétního energetického mixu. Dále se trochu zde projevily určité egoistické rysy ze strany členských států, když šlo o zabezpečení dodávek energie. Přesto si myslím, že všichni se shodneme na tom, že nechceme žádnou novou energetickou smlouvu a pan předseda Spoboda to také potvrdil. Myslím si, že v současné době Evropská unie nepotřebuje pro spolupráci eh, mnoho pravidel a ustanovení. Ne, potřebuje prostě jednat. Jde o to, aby členské země pochopily, že pokud budou spolupracovat, tak je to pro ně výhodou. Ne, není třeba jít jaksi cestou posilování povinností členských států. Já si myslím, že je důležité zlepšit investice do energetických infrastruktur, vylepšit eh, podněty pro úspory energii. A dále si myslím, že je důležitá ta myšlenka jakési, jakéhosi společného zásobování, protože pomocí toho budeme mít lepší vliv na ceny energie. Zde je tedy třeba přesvědčit členské státy, aby se vzdali trochu své suverenity v tomto strategickém sektoru. Je důležité vyslat jasný signál, otevřít tuto příležitost, ale nesmí to být chápáno jakožto povinnost. Je důležité držet se zásady solidarity. Děkuji. Dále se eh, hlásí o slovo pan Ivan Nikolajev Ivanov z, z Bulharska. Děkuji, paní předsedkyně. Budu reagovat na to, co řekl kolega ze Slovenska. Chtěl bych říci, že pokud eh, nějaká země byla nejvíce více ovlivněná nebo podobně ovlivněná jako Slovensko plynovou krizí, potom to bylo právě Bulharsko má země. Takže já myslím, že žádná země nemá větší zájem o vytvoření Evropského energetického společenství než Bulharsko. Myšlenky, které zde zazněly o Evropském energetickém společenství a o jednotném právním rámci, zní velice dobře pro členské státy, stejně tak jako pro kandidátské země. Já bych chtěl zmínit tři věci, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Nejsem pochyb o tom, že energetická bezpečnost Evropské unie může být nejlépe zajištěna propojením. Tím, že propojíme sítě, umožníme každému členskému státu, aby měl rezervního dodavatele pro jakýkoliv zdroj energie. To je především důležité pro zemní plyn. Dalším důležitým bodem, který už zmínili někteří předchozí řečníci, je, že zde existuje potřeba zásadně zlepšit energetickou účinnost. Říkám to proto, že členové dřívějšího Varšavského paktu, tedy země střední a východní Evropy, V těchto zemích eh, je hospodářství velmi náročné na energetiku, na energii. Eh, zlepšování energetické účinnosti a posilování hospodářského růstu. A pokud zlepšíme účinnost, potom snížíme také nutnost nebo objem nutných dodávek. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je potřeba jaderné energie. Není pochyb o tom, že Jaderná energie je nesmírně důležitým, důležitou součástí energetického mixu v Evropě v 21. století, ale zároveň tento druh energie vzbuzuje některé otázky. Stavět další jaderné elektrárny nutně neznamená, že budeme mít jistější dodávky energií. V Bulharsku totiž z velké části spoléháme v dodávkách energie na jednu zemi. Takže postavit druhou jadernou elektrárnu a současně spoléhat na dodávek e, součástí pro tuto elektrárnu na stejnou zemi, to nějak naši bezpečnost z hlediska energie nezlepší. A energetický mix e, do značné míry závisí na fosilních palivech. E, jaderná energie závisí na uranu, a, ale uran je také vyčerpatelný zdroj, takže na něj nemůžeme stoprocentně spoléhat. Další důležitá otázka je otázka toho, co země udělají s jaderným palivem nebo s jaderným odpadem. Jsou země, které se snaží ukládat nebo řešit otázku jaderného odpadu ve své vlastní zemi. Protože když a budete vyvážet jaderný odpad a budete stejně závislí jako ve chvíli, kdy importujete ropu, protože když exportujete jaderný odpad, daná země může říci, už váš odpad nebudeme přijímat. Dále zde máme další řečníky, dva další řečníky. Já navrhuji, abychom po těchto dvou řečnících předali slovo zpravodajovi, protože zde zaznělo mnoho otázek. A já si myslím, že by pan zpravodaj měl mít nějaký čas na odpovědění otázek. Takže nejdříve pan Gert Wolf z Evropského hospodářského a sociálního výboru a posledním řečníkem bude Jean Bize. Souhlasíme? Ano. Takže předávám eh, slovo panu Gertu Wolfovi. Paní předsedkyně, já sedím zde. Chtěl jsem jakožto zástupce Evropského hospodárního a sociálního výboru učinit několik poznámek k této debatě. Týká se to opět několika našich stanovisek. Hovoříme zde zejména o um, alternativách k fosilním palivům a hovoříme o obnovitelných zdrojích energií a také o jaderné energii. Ovšem to jsou posud všechno technologie, které vyrábějí elektřinu ale mnohem větší část potřeby energie v Evropě je někde jinde. Tam nejde o elektřinu, o elektrárenské odvětví, to je samozřejmě velice důležité, ale jedná se o další odvětví, jaký je chemický průmysl, je to odvětví uhlí, vytápění a také doprava. A proto jsem tady vedle té diskuze o ropě a zemním plynu chtěl poukázat na to, že vlastně zdroj mezi těmi fosilními zdroji, která je, který je nejdůležitější, je v podstatě uhlí. A přitom uhlí je nejvíce zakázané, protože samozřejmě souvisí s relativně vysokými emisemi CO2 a již se o tom dnes hovořilo, eh, je zde důležitá ta technologie CCS, tedy zachycování a ukládání uhlíku. Ta technologie je již určitým způsobem vyzrála, ovšem zdále zde je otevřená otázka, zda vůbec máme možnosti ten eh, zachycený uhlík ukládat. A zde stojíme před jistým dilematem, a totiž, že technologie CCS potřebuje další energii pro ty uplatňovat ve velkém měřitku. A tímto způsobem rychleji spotřebovává drahý zdroj uhlí, než kdybychom ji vůbec nevyužívali. Takže zde opravdu dochází k rychlejší spotřebě uhlí. Proto si přesto myslím, že je důležité tuto technologii využívat, protože pokud zjistíme, že největším ohrožením je opravdu, jsou opravdu klimatické změny, tak bychom pravděpodobně i přes všechny nevýhody se museli pro technologii rozhodnu, CCR rozhodnout a odpovídajícím způsobem využít i uhlí. Pokud by se ovšem naše teorie o klimatických změnách nepotvrdila, tak by bylo jistě dobré využívat technologii CCS, ale spojit ji s vyššími stupni účinnosti, na jejichž vývoji se nyní pracuje. To jsem tedy chtěl poznamenat a chtěl jsem opravdu ještě, abychom se více zaměřili na uhlí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Wolfe. A posledním řečníkem je pan Bize, prosím. Merci. A děkuji. Eh, paní předsedkyně, že mi dáváte slovo a že jsem posledním řečníkem. Já bych chtěl eh, zdůraznit, jak naléhavé je reagovat na ten návrh, eh, které nám předložili pan předseda Buzek a Jacques Delors, a sice návrh vytvořit Evropské energetické společenství. A to prostě eh, proto, že jednak je tady čas politiků, to je relativně dlouhý čas, a pak je zde čas podnikatelů, a ten je relativně krátký. Snažíme se spamatovat z hospodářské krize, eh, která byla velice tvrdá. Eh, žádná podobná krize nebyla až do posud od roku 1929. V tomto parlamentu také hovoříme o evropské strategii k roku 2020. Myslím, že by bylo anachronismem, kdybychom eh, takové evropské energetické společenství co rychleji nevytvořili. Můžeme začít eh, prostě těmi zeměmi, které eh, jsou připraveny a které souhlasí s tímto pojmem právě prostřednictvím posílené spolupráce. A pak eh, případně další země se eh, přidají, podle mého názoru se přidají postupně eh, právě proto, že se tady vlastně vytvoří tento trh, který tak potřebujeme při oživování ekonomiky. Čili já bych chtěl zdůraznit, jak naléhavé je se rozhodnout. Děkuji, pane Bize. A nyní dávám slovo našemu zpravodaji Děkuji, paní předsedkyně. Ta různorodost témat, které zazněly v této diskusi, mě neumožňuje se vyjadřovat ke všem, proto budu velmi selektivní. Nejdříve budu reagovat na řečníka z Litvy. Ten zdůraznil důležitost vnitřního trhu. v diskusi byly prostě okamžiky, kdy jsme hovořili o jednotném trhu, vnitřním trhu, ale to je e, otázka e, pracovní skupiny číslo dvě, protože zase skupina tři má životní prostředí. Nikdo nepopírá důležitost e, společného trhu s energií a všichni říkají, že to je velice důležité při vytváření toho celkového jednotného trhu. A Současně je to podle mého názoru ale i otázka. Můžeme mít jednotný trh bez jednotné bezpečnosti? Můžeme liberalizovat a mít plně transparentní eh, pohyb eh, energií, když budou různé úrovně bezpečných eh, dodávek? To je opravdu otázka to jen chci říci, že tyto dvě otázky jsou vzájemně spojeny. A teď dovolte, abych reagoval na Lorda Roupera, eh, který položil několik otázek. I mě v tom, co řekl, překvapilo to, že eh, Británie se zdráhá hovořit, nebo zdráhala se hovořit eh, o bezpečných dodávkách, ale nyní, když vidí, že pomalu se vyčerpávají zásoby ropy v Severním moři, tak je Británie připravenější o tom eh, hovořit. A také si, Charles, si vzpomínáš, eh, jak bylo těžké přesvědčit britské kolegy, že potřebujeme v této věci. Čili podle mého názoru, včera jste byli bohatí na ropu. Teď Eh, můžete být chudí. A naopak byly země, které byly chudé a teď se mohou stát bohaté na určité zdroje. A prostě tak to vlastně probíhá po celá desetiletí. A já myslím, že potřebujeme společný přístup a nikoli individuální, eh, nechci použít slovo sobecký, to tady nezaznělo, ale kdybychom chtěli použít eh, slova, která věci popisují, můžeme říct, že na jedné straně je solidarita a na druhé sobectví. Dále, eh, tady je otázka strategie, kterou připravuje komise. Ano, je tady strategie, ale není dostatečná politická vůle strategii realizovat, včetně eh, toho pověstného eh, plynového nařízení Eh, eh, který vyjadřuje článek 194. První První návrh byl velmi ambiciozní. Pak eh, se komise podívala na všechny členské státy, jejich reakce a vyprodukovala něco velmi málo ambiciozního. Něco mnohem pak ještě méně ambiciozního. A my se teď snažíme to zase udělat ambiciozním. Ovšem já nechci tady mít nějaké prognózy, ale obávám se, že tady můžeme narazit na neúspěch, že vůle tady eh, může být eh, v parlamentu eh, potlačena právě proto, že členské státy nemají příliš velkou ochotu takto postupovat. Čili ano, je tady je tady koncepce, ale ta koncepce možná nepřežije, když my nevy, generujeme dostatečnou politickou vůli. E, teď ty zásoby 90 dní. E, trvalá udržitelnost versus bezpečné dodávky. A teď bych chtěl e, reagovat na to, co řekl pan Legiller, ale bohužel myslím, že v sále není, tak můžu klidně pokračovat anglicky. On se ptal na Rusko. A my ze střední a východní Evropy jsme už unavení. Um, ehm, ono, eh, že, že to říkáme jenom my. Je tedy hezké, že to někdy slyšíme i z Paříže. Uh, otázka Ukrajiny a co se děje v Bělorusku. My ztrácíme naše sousedy kvůli eh, tomu, že se energetika používá jako politická zbraně. To je zcela jasné. Eh, aby mohla ruská flotila zůstat déle v Sevastopolu, nebo eh, když vidíme, jak se to používá také eh, z hlediska Lukašenka. Ano, čili panu Lekilérovi odpovídám ano a sdílím s ním ten názor, že jaderná energetika je budoucností. Některé členské státy to nechtějí, ale Eh, například Němci se velice zdráhají, ale přitom kupují elektřinu, která je eh, vyráběna eh, v jaderných elektrárnách a najednou nemají žádné nějaké problémy. Ta, ten odpor zelených kupovat takovouto elektřinu. No a já jsem si také zapsal vaše kráš, krásný výraz na energetický mix. Vy jste francouzsky použili kytice eh, zdrojů. To je velice krásný výraz, to jsem si poznamenala. A teď se ještě vracím k Legilérovi. Eh, politická vůle je klíčové slovo a to je ten klíčový deficit. Myslím, a to je také váš názor, že to můžeme otestovat eh, s, takovou, s takovým koncepcí šengenské dohody. Jen se tady mm, Eh, objáváme, že to bude koalice z chudých, koalice těch, eh, kdo potřebují tyto zdroje. Všichni ti, kdo sami zdroje plynu či ropy nemají, ti se spojí a ehm, to asi eh, bude složité. A ti, co nechtějí solidaritu, no to jsou ti, kteří mají své zdroje určité, nebo kteří již před mnoha lety byli natolik chytří díky myšlenkám generála de Gaulle, nebudu jmenovat, o kterou zemi jde, a investovali do jaderné um, energetiky. A teď je to pro ně božím požehnáním. A nebo prostě další, kteří mají velmi dobré propojení. Uh, ústí k ním uh, eh, řada produktovodů. Takže je to dobrý eh, nápad, ale jestliže tady nebudeme mít také eh, ty potenciální dodavatele eh, v té naší solidaritě a pokud tam bude mít pouze ti, kdo solidaritu budou potřebovat, tak to asi takto fungovat bude těžko. A ještě další věci. Eh, chtěl bych odlišit dlouhodobé směry, což je samozřejmě výzkum a tak dále, ale to je něco jiného. Eh, to není vlastní zabezpečení dodávek, to je spíše eh, strategie na 20-30 let. Já teď myslím tu krátkodobou eh, strategii, kdy jde o to, jako tom hovořil belgický nebo, promiňte, bulharský nebo slovenský kolega, když hovořili o tom, že prostě situace je taková, že je třeba zavřít školy, nemocnice kvůli tomu, že nejsou dodávky Eh, eh, energií vlastně můžete zemi paralizovat stejně, jako je to možné eh, bombardováním. A tady já to opravdu definuji z tohoto krátkodobého výhledu jakožto ropa a plyn, které je možné si koupit na trze trhu v Rotterdamu a prostě eh, zatím to takto z krátkodobého hlediska schrnuji na tyto zdroje. A to bude mít samozřejmě i geopolitické eh, důsledky, protože my ztrácíme naše sousedy na východě, protože se používá tento nástroj. Když někdo byl natolik chytrý, že si udělal eh, demokratický index a cenový index, tak vidíte, že čím jste demokratičtější, tím platíte vyšší cenu. A naopak. Čili to není e, komodita, to je nástroj v politickém nátlaku. A v tomto e, kontextu e, sociální, hospodářské, finanční krize. Někdo tady řekl, že už se spamatováváme z krize, že krize pomíjí. No já myslím, že jsme v jakési druhé vlně. Tady proto je symbolické Řecko, ale to je jenom část toho problému. My neporosteme, nebudeme vytvářet pracovní místa, jestliže nebudeme mít energie za dostupné ceny. A když tady jsou monopolističtí dodavatelé jako Rusko eh, eh, v ropě nebo monopolní dodavatel plynu, tak eh, Eh, vlastně je tady taková možnost, že vznikne jakýsi plynárenský OPEC. A e, eh, 300 dolarů se platí za um, krychlový metr plynu v, v ropovodem s, nebo plynovodem z Ruska, zatímco v Rotterdamu je to 50, čili vlastně platíte za ruský plyn dvakrát tolik, než byste měli a likvidují se pracovní místa a vlastně eh, my v Evropě jsme pak méně konkurenceschopní, než bychom mohli být. Někdo se zeptal, kdo za to bude platit. Ptal se pan Wilbrod. A co potřebujeme eh, jako veřejno, veřejnoprávní zásahy? Eh, Kdykoliv trh krachuje nebo prostě nemůže působit, pak je třeba, aby se Eh, tady zasáhlo eh, veřejnoprávním orgánem i penězi. Čili to, co není eh, hospodářsky životaschopné, tak by mělo být placeno ze společného rozpočtu. Vytvářet zásoby. Ti, kdo investují, by měli být odměněni a Eh, prostě měli by být odměněni za to, že investují. Když někdo vytvoří infrastrukturu a sklady, tak by měl být odměněn určitým procentem, eh, když v době krize a nedostatku dodá a eh, měli bychom mít vlastně takovou společnou politiku v Evropské unii, která nás vzájemně zajistí. A otázka Chcete, aby tady bylo 27 samostatných politik, nebo chcete mít jednu společný, jeden společný přístup? Odpovídám panu Wilbretovi, ano, máme vizi a říkám, ne, není tady dostatečná politická vůle. A kdo by to měl platit? Rozpočet EU. A je, téměř jsem odpověděl eh, pane Bizetovi, panu Bizetovi, je třeba odměnit E, investování, protože e, podniky a členské státy musí být motivovány, aby investovali do skladů, do infrastruktury. To všechno by mělo fungovat e, podle pravidel trhu. A veřejný orgán musí zasáhnout tam, kde trh nefunguje nebo už nefunguje. A teď Nabuko, teď reaguji na turecké kolegy. To je velice komplikované. Já bych eh, nepodporoval eh, turecké kolegy, aby spojovali eh, jednání o vstupu a energetickou bezpečnost. Já vím, jak velice bolestivé to je pro Turecko, pokud jde o jednání o členství, ale chcete-li instrumentalizovat otázku v zabezpečování dodávek energií, tak si myslím, že to nebude v zájmu tureckých tedy zájmů. A na závěr chci říct, že Evropský parlament má vizi, má ambiciozní projekt. Je tady zcela jasné riziko, že tady dojde k neúspěchu, to chci říct zcela jasně. S veškerým Eh, přáním všeho nejlepšího jsme přece jen blízko prohrané bitvy. A těmi slovy bych chtěl skončit. Děkuji. Thank you, Mr. wolski Děkuji panu Sarjusz-Wolskému. Na závěr bych chtěla říci, že mi bylo velkou ctí, že jsem mohla spolu předsedat této schůzi dnes odpoledne. Jak mnoho z vás řeklo, A mnoho členských států se vydalo vlastní cestou a pokud jde o jadernou energii. Švédsko za deset dní bude hlasovat v parlamentu, kde se rozhodne, jestli se vydáme novou cestou, pokud jde o rozvoj jaderné energie. To bude mít skutečně velký vliv na to, jak myslíme eh, o energetice ve Švédsku. Bude to rozhodující pro mnoho následujících let. Já jsem velice ráda, že eh, si mohu odvést mnoho vašich argumentů do diskuze ve Švédsku. Děkuji, příjemný večer.